Děkujeme vám, pane kolego Ody, to je velmi relevantní bod, eh, který bereme na vědomí. Zápis dnešního zasedání bude k dispozici parlamentu na začátku příštího zasedání, pakliže nebudou eh, předloženy námitky, budou dnešní stanoviska předána příslušným orgánům. Eh, žádné námitky nevidím, tím pádem je